a komentáře a chtěla bych vás požádat, abychom společně se snažili o brzké druhé čtení. A pomožte mi v tom, abychom společně nalezli kompromis. Pokud se nám to nepodaří a dostaneme se do řádného druhého čtení, poté vliv parlamentu bude výrazně menší, jelikož se nedá očekávat, že by rada poté najednou přijala postoj parlamentu. My poté budeme muset pracovat s postojem rady. Budeme moci předkládat pozměvací návrhy, ale tyto pozměvací návrhy musí mít kvalifikovanou většinu. A když se podívám na naší situaci a na naše zájmy, já si myslím, že v takovém případě bychom spíše ztratili, než vyhráli. Takže vás žádám, abyste se všichni snažili dostat se, řešit toto téma. A je třeba vyjasnit sporné body s radou Čím spíše se nám to, tím, čím dříve se nám to podaří, tím úspěšnější bude jednání o tomto tématu. Já si myslím, že je třeba, abychom zde pracovali napříč jednotlivými politickými skupinami. Je třeba, abychom se snažili dosáhnout koncenzu s radou a koncenzu, který bude v zájmu zdraví občanů, stejně tak jako dobrých životních podmínek zvířat. Já bych eh, chtěla načrtnout, eh, jak budeme dále vyjednávat. Ve čtvrtek 12. Eh, listopadu nás čeká trialog. Stínoví zpravodaje se mohou účastnit, pokud se účastnit nemohou z časových důvodů, obdržím vždy písemně jejich postoj, který na místě přednesu. 20. listopadu obdržíme společný postoj rady a další trialog by se mohl konat potom 24. 25. listopadu a 1. prosince, aby Rada pro zemědělství mohla učinit rozhodnutí, pokud se tedy rozhodneme. A, promiňte, Rada by mohla hlasovat 14. 15. prosince, pokud se dohodneme. Existují některé aspekty, na kterých se rada ještě neschodla, eh, mají naší, náš postoj, ale já jsem ještě eh, nedostala žádnou reakci ze strany rady, že by se na něčem dohodla. A já bych na tomto místě chtěla poděkovat zástupcům švédského předsednictví. Od července jsme spolupracovali velice intenzivně. Někdy to bylo nesmírně náročné, ale myslím si, že celkově byla spolupráce velmi dobrá. A takže děkuji všem, kteří se mnou spolupracovali v poslední době. Bene, grazie, onorevole. Děkuji, paní Jegle. Myslíme, že práce dospěla opravdu do velmi pokročilého stádia a doufám, že ta vaše výzva bude pozitivně přijata všichni, všemi našimi poslanci. Takže teď zahajuji rozpravu a dávám slovo paní Sarku. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voje în primul rând să mulțumesc. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych ráda poděkovala i já, paní Jegle, za velmi dobrou spolupráci. A ráda bych také poděkovala ostatním kolegům a zpravodajům. Myslím, že jsme dospěli do této fáze jednání také proto, že jsme dobře diskutovali a že se nám podařilo sjednotit se na společném stanovisku. Je důležité mít společné stanovisko v našich jednáních s radou a myslím si, že se nám podaří získat prakticky všechno, čeho jsme chtěli v tomto jednání dosáhnout. Nerada bych zacházela do detailů, protože paní Jegle už věci jasně prezentovala. Jen bych ráda řekla, že jsme dospěli ke kompromisům, pokud jde o některé články, například eh, metody eh, porážky zvířat, aby se tedy omezilo jejich eh, utrpení, ale jsou zde i další důležité body, o kterých ještě musíme diskutovat, další klíčové body. O nich ještě budeme diskutovat na našich příštích schůzích, abychom dospěli ke společnému stanovisku, k dohodě. Ráda bych znovu řekla, že plně podporujeme dobré životní podmínky zvířat a doufám, že se nám podaří dosáhnout velmi dobrých výsledků. Ještě jednou děkuji a jsem si jistá, že velmi brzy budeme znovu hovořit o tomto tématu. Děkuji, paní McGuinness má slovo. Um, děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat paní Elizabeth Jekle za to, že se ujala této věci. Hovořila na meziskupině o dobrých životních podmínkách zvířat v nedávné době a velice otevřeně tam tuto věc nastínila. Eh, vím, že celá řada kolegů v posledních dnech eh, dostává řadu e-mailů eh, z akademické obce, které vyjádří určité znepokojení ohledně té směrnice. Nevím, do jaké míry Tyto lidé jsou obeznámeni s nejaktuálnějším vývojem ale eh, obavy pany ohledně článku 8 a 16 eh, a možná, až to eh, Elizabet schrne tuto diskusi, tak by mohla hovořit o rozlišování mezi základním a aplikovaným výzkumem a o tom, že výzkumná nebo testovací zvířata se to bude tady omezovat podle témat výzkumu, nikoli podle dobrých životních podmínek zvířat a tím snad zareagujeme na obavy vědců, kteří kterým také jde o dobré životní podmínky zvířat, ale samozřejmě jde o vyváženost mezi zájmy akademické obce a širší společnosti a snahou o zajištění co nejlepších podmínek pro zvířata, ale jsem si jistá, že Elizabeth Jigle právě takové vyváženosti za parlament dosáhne a předem za to děkuji. Děkuji paní Polsenová. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní Jegle, která odvedla opravdu mimořádnou práci, protože to není snadné téma, je to téma kontroverzní a existují obrovské rozdíly mezi těmi aktivisty, kteří někdy zastávají takovou tvrdší linii a mezi vědci. Přetrvává ještě, přetrvávají ještě některé otázky, jak se o tom paní Jegle zmiňovala, například eh, kontroly od té doby, co jsem se stala poslankyní, vím, jak vypadají ty psané normy, ty jsou třeba v pořádku, ale potom se nic v praxi neděje. Takže kontrola provádění těch norm samozřejmě má obrovský význam. Dále se diskutuje o velkých primátech a tady rada vystoupila s požadavkem, s přímým požadavkem, respektive vystoupila tady s požadavkem, kde se říká, že veškeré choroby, u veškerých chorob musí být možnost eh, provádět výzkum. Například eh, cukrovka, diabetes. A já se domnívám, že tady k tomu rada nemá právo. Protože na primátech je možné provádět výzkum u neurologických chorob eh, nebo pokud je o výzkum mozku, a neurologických eh, transmitorů, tak tady je výzkum zásadní, ale nikoli v oblasti chorob, eh, které jsou dosti banální, eh, rozšířené, anebo prostě existují jiné možnosti na řešení. Měli bychom přeci uznat, že v oblasti farmaceutiky je důležité to mít takto zakotveno. Já třeba mohu polekat prášky na prevenci cukrovky, eh, ale není možné omezovat výzkum na zvířatech pro takovéto choroby. Evans, čala parola. To má paní Evans. Pojka, Santos. Thank you, Chair. Um, I'd also like to thank Mrs. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní Jekle za to, jakým způsobem vede vyjednávání a především za to, že zahrnula stínové zpravodaje ve všech fázích. My jsme na této legislativě pracovali mnoho let. Pokud jde o moji politickou skupinu, já bych eh, chtěla říci, že my se snažíme o posílení této legislativy. Eh, snažíme se eh, tlačit vědeckou společ, vědeckou komunitu, aby se snažila nalézt alternativy pro výzkum a aby nepoužívala subhumánní primáty. Při vyjednávání jsme se dotkli některých priorit, které jsou pro nás důležité. Jedná se například o autorizaci testů. Ve článku 2 se domníváme, že členské státy musí mít možnost, aby eh, měly přísnější pravidla pokud je o všechny aspekty této legislativy. Je nutné, aby členské státy nemusely snižovat eh, své požadavky ve chvíli, kdy eh, tato legislativa vstoupí v platnost na evropské úrovni. Pokud je o článek 8, <coughs> chceme, aby Komise prováděla revize, pokud jde o používání subhumánních primátů a zároveň chceme, aby zde byly zaváz, zaváděny alternativní metody. A myslím si, že nemůžeme snižovat požadavky, pokud jde o tuto oblast, nebo být nejasní. A veřejnost se hodně zajímá o tyto aspekty a všichni poslanci vědí, že zde existují obavy musíme být velice přesní, nikoli nejasní, pokud je o toto téma. Zároveň se domnívám, že návrh paní Jegle je správný, pokud jde o zvyšování počtu inspekcí. Domnívám se, že její postoj eh, k této otázce je takový, který nám umožňuje přiblížit se k radě. Minimálně dvě inspekce ročně, to je něco, co vítáme. Pokud je o článek 37, Domnívám se, že bychom měli odkazovat na etiku, na etické hodnocení, nikoli hodnocení projektu, jak to navrhuje Rada. A v diskuzi se hovoří o mnoha specifických bodech, nemůžeme zacházet zde ale do detailů. Myslím si, že musíme pokračovat v diskuzi s radou, tak jak už to děláme. Cílem musí být dosáhnout dohody, ale nemyslím si, že by to mělo být na úkor toho, že bychom se vzdali svého postoje jaký jsme doposud měli. Je třeba, abychom měli silnou legislativu k tomuto tématu, která se bude snažit o to, aby se výzkum soustředil na alternativní eh, testy, aby se stále méně zvířat používalo v textech. Luzi, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Všichni víme, že je to velmi citlivá otázka, která se dotýká nás všech, protože všichni máme rádi zvířata. Některá zvířata jsou dokonce členy naší rodiny a proto jsme velmi aktivně pracovali na této otázce v minulém volebním období. Vyslechli jsme si všechny všechna hlediska, měli jsme slyšení, vyslechli jsme si vědce a Dospěli jsme k velmi vyváženému řešení a doufám, že v tomto novém volebním období, kde máme nové poslance, kteří nepracovali na tom minulém plánu, že toto volební období nás dovede ještě dále, že využijeme toho úsilí, které bylo vynaloženo v minulosti a že dospějeme ještě dále. Paní Jegla je velmi zkušená poslankyně, velmi moudrá, a proto jsem si jist, že povede tyto práce co nejlepším způsobem. A také jsem si jist, že všichni stínoví zpravodajové odvedou velký kus práce. A proto jsem chtěl zde vyslovit svou podporu. Vím, že je to složitá práce. Všichni jsme pod velkým tlakem Můžete se podívat do naší elektronické schránky, abyste si to mohli ověřit. Existují různé tlaky, které jsou na nás vyvíjeny a proto je potřeba, abychom dosáhli co nejširšího koncensu. Socialistická frakce chce tedy mými ústy provést nebo tedy vyjádřit svou podporu. Děkuji, Luiska Pula Santos a slovo má Albert Tess. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat jménem své politické skupiny Elizabet Jekle a všem, kteří s ní spolupracují. A děkuji za to, že zde máme rozumné postoje. Já si myslím, že bychom se měli zamyslet ale nad několika věcmi. A pokud eh, nedosáhneme rozumných ustanovení, potom nebudeme jednat eh, jménem ochrany zvířat. A víme, že eh, výzkum se může eh, dostat také mimo Evropu. A ve chvíli, kdy pokusy na zvířetech nebudou moci probíhat v Evropě. Víme, že existují státy, které nemají eh, žádná, žádnou legislativu týkající se ochrany zvířat. Z tohoto důvodu bych chtěl říci, že toto ožeha, ožehavé téma, téma není vhodné pro nějaké stranické boje. Je nutné, abychom toto téma, tuto legislativu zpracovali a abychom se nedostali do situace, kdy jako parlament nebudeme moci prosadit to, co chceme prosadit. Takže moje politická skupina podporuje tuto zprávu, podporuje paní Jegle. Myslím si, že e, tomuto tématu skutečně velice dobře rozumí a musíme jednat e, s ohledem na zájmy těch, kterých se to týká. Děkuji, Alberte. O slovo požádala paní Köstinger. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní Jegle za velice dobrou zprávu. v Rakousku od roku 2005 máme velice přísný zákon týkající se testů na zvířatech. Je velice přísný s ohledem na zákony v jiných zemích. Já si myslím, že je eh, důležité, aby zde docházelo i v budoucnosti k dodržování těchto standardů. Já si myslím, že to, co jste navrhovala s ohledem na kontroly podniků, eh, to má rozhodně smysl. Já eh, doufám, že tato zpráva bude mít velkou podporu v parlamentu. Děkuji. Děkuji. A jako poslední Jar. Děkuji, pane předsedo, děkuji také paní Jekle za velice dobrou zprávu. Já bych byl rád, pokud bychom měli jasný postoj k tomuto tématu, protože je to zcela nutné. Já bych chtěl říct něco k tomu, co zmínil pan Des. Jedná se o dvě věci, kterými jsem se zabýval. Já jsem byl dřív ve spolkovém směru poslancem, který se soustředil na blahobyt zvířat. Byly dvě věci, které mě znepokojovaly. My jako zákonodárci musíme dávat pozor na to, abychom eh, nevytvářeli neustále nové, lepší podmínky pro testy na zvířatech. Eh, pokud se v Německu podíváme na statistiky, a pokusy na zvířatech nebo jejich počet roste. A zdůvodňuje eh, se to tím, že je to důsledek eh, ustanovení eh, rýče. My jako zákonodárci musíme dávat pozor na to, abychom nevytvářeli prostředí pro další a další pokusy na zvířatech. Další věc, na kterou se musíme soustředit, je a výzkum, a který vede k tomu, že pokusy na zvířatech už nebudou potřeba. A jedná se například o pokusy na molekulární nebo buněčné úrovni. Myslím si, že v Evropě už jsme relativně daleko v této oblasti. Existuje zde ale problém, že členské státy tyto pokusy často odpovídajícím způsobem neuznávají. A já bych chtěl požádat paní Jegle, aby eh, se zamyslela také nad tímto tématem, a aby došlo k tomu, že tento způsob výzkumu bude podporován na úrovni členských států a aby tento výzkum byl odpovídajícím způsobem uznáván. Existuje zde obrovský potenciál tohoto výzkumu na molekulární či buněčné úrovni, protože tento výzkum může dojít k podobným výsledkům jako výzkum, který využívá pokusu na zvířatech. Děkuji, já děkuji všem řečníkům i já samozřejmě děkuji paní Jagle a přeji hodně štěstí, aby se jí podařilo prosadit eh, všechno, všechny tyto změny v náležitém čase. A teď ji ještě dávám slovo, aby uzavřela tento bod na pořadu jednání. Elizabeth? Das würde ich gerne, Herr Vorsitz. Ano, to ráda udělám, pane předsedo. Já bych ještě jednou chtěla poděkovat všem kolegyním a kolegům. A zazněly zde některé připomínky, oprávněné připomínky, ale týkající se bodů, které na kterých se rada ještě e, neschodla. A hovořilo se zde o kontrolách. A komise a sází na kontroly ze strany členských států na sporadické a na sporadické kontroly ze strany komise. To je tedy současný systém v oblasti zemědělství. E, to je něco, co chce komise, o tom ale musíme ještě dále diskutovat. Já si myslím, že jedna nenahlášená kontrola ročně je správná. Pokud jde o velké primáty, to je další důležité téma. Budeme se muset snažit nalézt kompromis. Kompromis, který všechny strany bude asi trochu bolet, ale zpráva parlamentů pro nás musí být východiskem. To samé platí pro udělování povolení. Co ale nemůžeme udělat? Eh, nemůžeme se vrátit zpět k původnímu textu komise. Eh, paní Evans, eh, vy jste předložila několik pozměňovacích návrhů v tomto směru. Já bych chtěla kolegům také říci, že pozměňovací návrhy, které nám dodávají ochránci zvířat, tyto pozměňovací návrhy já také uznávám, ale je těžké takovéto pozměňovací návrhy eh, zahrnout do dokumentu. Jsme ve fázi, kdy musíme nalézt kompromis. A já vycházím z odhlasovaného textu v parlamentu. Chtěla bych vás ujistit, já jsem hovořila a hovořím se všemi zástupci, se všemi ochránci zvířat, a kteří se mnou hovořit chtějí. Stojí mě to hodně času, ale tento čas si udělám. Já znám postoj ochránců zvířat. V posledních týdnech jsem se všech těchto organizací ptala na to, co chtějí. Až na jednu výjimku, až na jednu osobu v jedné organizaci, ta organizace si měla potom jiný názor, ale jenom tato jediná osoba chtěla druhé čtení. Všechny ostatní organizace pro ochranu zvířat byly spokojeny s tím, co navrhuje jako postup. Pokud se podíváme na směrnici z roku 1986, jedná se o starou směrnici. A komise od té doby nebyla schopná přijít s novým návrhem. Trvalo to dlouho protože je to ožehavé téma. Nyní ale máme tento text na stole a my nesmíme tento krok, tuto novou legislativu ohrozit. Jde o zásady 3R. Nahrazení, snížení a zdokonalení používání zvířat. Znamená to tedy, že jsme o mnoho dále než eh, to, co jsme si představovali na začátku naší diskuze. Rakousko má přísný zákon týkající se ochrany zvířat, Německo má v ústavě eh, zmíněny tyto aspekty. Takže zde existují státy, které tento systém mají. Jedná se o směrnici, to znamená, že členské státy nebudou muset snižovat své požadavky. Je nutné, aby zde docházelo k pokroku ve výzkumu, ale zároveň ke snížení počtu testů na zvířatech. Takže děkuji ještě jednou za podporu a doufám, že se dostaneme k dobrému výsledku. Grazie. Děkuji, Elizabete. Děkuji, máš naši plnou důvěru, hodně úspěchů v práci, budeme se snažit eh, pokračovat v tomto jednání s cílem uzavřít je ještě před Vánocemi, budeme-li toho schopni. Děkuji. A teď přistoupíme k bodu 9 na pořadu jednání vyhodnocení a posouzení akčního plánu v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 2006 až 2010. Akční plán v oblasti dobrých životních podmínek zvířat brzy dospěje ke svému závěru a proto bude nutno spustit nový akční plán. Abychom provedli hodnocení z této situace a stanovili hlavní linie do budoucna, tak se náš výbor rozhodl, že udělá zprávu z vlastní iniciativy na toto téma. Jako zpravodajka byla určena paní Paulsen, které teď dám slovo, aby nás informovala o této otázce. Děkuji. Tak, herr o érade. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A vážení kolegové, vážené kolegyně. Jedná se o pokračování diskuze, kterou už jsme měli právě s paní Jekle. Jedná se téměř o ta stejná zvířata, o ta stejná témata, o kterých už jsme hovořili. Zároveň se ale jedná i o ty stejné ožehavé otázky. A musíme o nich v Evropském parlamentu diskutovat. Existují zde různé názory, různé emoce. A v oblasti ochrany práv zvířat existují různé reakce a různé přístupy a z tohoto důvodu čelíme některým obtížným otázkám. Nemůžeme jednoduše ignorovat to, co si myslí a um, ostatní lidé, co si myslí občané Evropy. To je velice důležité mít na paměti. Žijeme v civilizaci a úroveň naší civilizace závisí také na tom, jak vysokou míru ochrany práv zvířat máme. A Existují zde různé otázky, například také to, jakým způsobem se zachází s některými domácími zvířaty, jako jsou papoušci nebo psy. Někteří se domnívají, že v této oblasti bychom měli hovořit i o těchto zvířatech, ale to nemůžeme. Zde se jedná především o zvířata, která se využívají v zemědělství. Jedná se o užitková zvířata. A budeme se v každém případě snažit soustředit se také na některé vedlejší otázky. To znamená, na hospodářské a administrativní aspekty zdraví a ochrany zvířat. A tato zvířata jsou využívána jako zdroj potravin pro člověka. Musíme ale se snažit zodpovědět také otázky týkající se morálky a etiky. A musíme se zabývat tím, jak vypadá dobrá ochrana zvířat. A to je zásadním bodem celé této diskuze. Moje zpráva z vlastní iniciativy je předběžnou zprávou v této fázi. Snažíme se popsat, do jaké míry komise dodržela své sliby. Dále je zde to, co je pro nás nejdůležitější. a to, že analyzujeme usnesení parlamentu z roku 2006. Tehdy byla Elizabeth Jekle zpravodajkou. Zabýváme se tím, jak komise přistoupila k tomuto tématu, co udělala, a, a co udělala s touto zprávou, kterou my jsme tehdy vypracovali. Dále se pokusíme vyjasnit některé nové aspekty. Ale jak už jsem řekla, budeme vždy vycházet z původního usnesení parlamentu. Nesmíme se příliš vzdalovat od dokumentu, který jsme v roce 2006 vypracovali i když složení parlamentu tehdy bylo jiné. Myslím si, že je důležité, abychom zde zaručili kontinuitu a také, abychom se pevně postavili za požadavky, které parlament vyslovil před několika lety. V usnesení parlamentu stojí, že musíme zohlednit eh, nový vědecký pokrok a nové technologie. A v poslední době byl proveden velice důležitý projekt. Jedná se o Animal Welfare Project, neboli projekt dobrých životních podmínek zvířat. A snaží se o vypracování eh, vědeckých eh, ukazatelů pro ochranu zvířat. Já mohu zmínit a jeden příklad. Eh, představme si na příklad eh, kuřata. Jak jsou eh, kuřata chována? Existují zde automatické kamery, které ukazují, jak situace v jednotlivých místech, kde jsou kuřata chována, vypadá. Zda zde dochází ke zraněním a tak dále. A pokud eh, je, zde možné zjistit, kolik zvířat eh, je zraněno, kolik zvířat onemocní a tak dále. Situace tedy musí být jasná. Pokud se zjistí, že je zde vysoká míra úmrtnosti mezi těmito kuřaty, potom je jasné, že životní podmínky zvířat zde nejsou dobré. Z tohoto důvodu zde existují určité i indikátory, a tyto indikátory je možné používat poté pro hodnocení situace. Nejedná se zde o naše emoce, existují, jde zde spíše o jasné předpisy. Men givetvis inte allt det vi begärde. Komise na tom léta pracovala Samozřejmě se nevěnovala úplně všemu, čemu bychom si přáli. Zbývá nám ještě nějaký čas a komise může ještě tohoto času využít, aby dospěla k tomu kýžrému výsledku. Zdá se, že komise v současné době vyčkává, protože máme novou smlouvu, bude nová komise, je zde takové určité období nejistoty ohledně budoucího vývoje konkrétního budoucího vývoje. Nicméně mohu říci, že s DG Sanko mám vynikající spolupráci a a nevidím, eh, že by něco mělo bránit naší vzájemné domluvě. A když se podívám do budoucna, tak bych řekla, že všichni stínoví zpravodajové eh, že tady se všichni shodneme na klíčových bodech pro budoucí akční plán. Nedomnívám se, že bychom se mohli racionálně domnívat, že je možné zohlednit úplně všechna přání eh, všech zainteresovaných subjektů. Musíme se zaměřit na to, co je klíčové, co je ústřední. Až budeme dolaďovat tuto legislativu pro dobré životní podmínky zvířat do budoucna. Eh, abych navázala na tu předchozí diskusi, velký význam mají inspekce, a kontrola provádění té legislativy. A otázkou, zda budeme potřebovat novou směrnici o přepravě zvířat, když jasně víme, že kontrola přepravy zvířat a ty inspekce eh, se víceméně provádějí v některých členských zemích. Taková je skutečnost, to je realita. existují nové technologie, které mě fascinují, například GPS. Umožní totiž ověřovat a kontrolovat přepravu zvířat, dobu přepravy například, také teplotu, vlhkost. Všechny tyto údaje je možné zaznamenávat. informační technologie nám umožňují zpracovávat takovéto obrovské, um, obrovskou masu údajů. A někdy slyšíme bizarní odpovědi, například, že dos, dohled um, za použití GPS nad uh, přepravou zvířat je něco, co jde proti ochraně soukromého, soukromí uh, řidiče. Tak to nechápu řidiče taxiku také podrobujeme určitému dohledu a řidiče kamionů. Řidiči kamionů jsou kontrolováni přes GPS, abychom měli povědomí o jejich aktuální, eh, o místě, kde se aktuálně nacházejí. Možná dokonce vědět, kolik minut strávili na toaletě. Tak eh, což pak toto není zasahování do soukromí? A přece, když člověk pracuje, tak eh, to, ne, to není eh, soukromý, eh, soukromý život, to není doba trávená v soukromí. A nejde o nerespektování soukromí řidiče, pokud eh, budeme přes GPS kontrolovat řidiče převážejícího zvířata. Není to nic horšího, než když vystavujeme do ohledu řidiče taxi. Takže ty prostředky proto existují, ale zatím se nepoužívají. A jak jsem již řekla, je třeba se nyní omezit na vybraná témata. Je třeba dobrat se určitého počtu těch ústředních bodů. Já samozřejmě eh, jsem připravena vypracovat seznam eh, přání a požadavků parlamentu, ale nesmíme zapomínat, že je potřeba tu věc ehm, posunovat ku předu a uvědomit si, že nové, nové technologie nám dávají nové možnosti. Existuje jedna oblast, která je důležitá právě pro náš výbor. A totiž domnívám se, že dobrá úroveň ochrany zvířat představuje skutečně jeden z ústředních bodů, eh, když se bavíme o hodnotách obecně, o hodnotách společné zemědělské politiky do budoucna. Domnívám se, že dobré životní podmínky zvířat představují jeden z nejpevnějších argumentů pro eh, zachování té nejdůležitější části společné zemědělské politiky. Rovněž jsem přesvědčena o tom, že dobré životní podmínky zvířat, jejich dobrá úroveň, eh, to je věc, která produkuje zdravá zvířata a to zase představuje opět eh, ústřední faktor v oblasti veřejného zdraví v Evropě, protože zvířata, se kterými se špatně zachází, eh, které je třeba dopovat farmaceutiky, to je přece něco, co hraje výraznou roli ve veřejném zdraví. Existují léčiva, eh, medicamenty, které vytvářejí eh, vícečetnou rezistenci. Já tuto problematiku dobře znám. Je tedy třeba, abychom nedopuštěli konflikt mezi dobrými životními eh, podmínkami zvířat a veřejným zdravím. A je třeba co možná nejvíce se vyhýbat používání antibiotik v zemědělství. Je třeba pomýšlet na zdraví eh, našich dětí a vnoučat. Já bych si přála uspořádat eh, workshop o eh, vědeckých eh, poznacích, o poznacích z výzkumu. Hodlám to uspořádat v lednu nebo v únoru. A doufám, že se mnou budete souhlasit, že to je zajímavý podnět. Nevím, zda to bude možné, nicméně doufám, že bude možné to uspořádat. Protože existuje tolik nových vědeckých poznatků, ze kterých bychom mohli těšit. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji paní Paulsen a teď zahajuji rozpravu. Přihlásilo se několik řečníků. Nejdříve dám ale slovo paní Jegle, protože je zde kontinuita mezi tímto bodem a předcházejícím. Elizabeth, prosím. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und ein... Děkuji, pane předsedo. Děkuji také srdečně paní Paulsen jako zpravodajce. Ano, existuje zde určitá kontinuita. A ve strategii pro ochranu zvířat 2006 až 2010 jsme předložili požadavek týkající se směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Komise reagovala a o tomto tématu už se hovořilo. Paní Paulsen, chtěla bych vám poděkovat za vaši práci, kterou jsem si nyní zběžně pročetla. Já si myslím, že je velice dobré, že vycházíte ze zprávy parlamentu, protože tehdy to byla velice sporná zpráva. Její vypracování trvalo dlouhou dobu, ale nakonec jsme dosáhli dobrého výsledku. Já bych chtěla poukázat na jeden bod, u kterého musíme být opatrní. A vy jste správně hovořila o tom, že tato zpráva z vlastní iniciativy se týká zemědělských zvířat. A to byla také ta zpráva, toho se týkala také ta zpráva z roku 2006. My jsme tehdy jako parlament po diskuzi dospěli k závěru, že jako parlament a můžeme eh, tyto požadavky rozšířit na všechna zvířata. A ano, samozřejmě eh, zahrnuje to tedy eh, zemědělská zvířata, to je samozřejmé, ale my máme morální a etickou zodpovědnost za všechna zvířata. Já jsem pevně přesvědčena o tom, že my máme odpovědnost za veškerá zvířata. Já už jsem tehdy na to poukazovala. Vy jste hovořila o přepravě zvířat. To je velice ožehavé a velice důležité téma. Ale eh, je domácímu zvířeti, které je zavřeno v malé klídce, lépe eh, nebo eh, nikoli než zemědělskému zvířeti. Takže já si myslím, že eh, musíme poukázat na odpovědnost za všechna zvířata a na ochranu všech zvířat. To by mělo být ve zprávě zohledněno. Děkuji, paní Jegle. A teď je Garcia Perez. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní Paulsen za její zprávu. Chci ujistit o tom, že naše frakce bude na této zprávě spolupracovat a plně ji podpoří. Včera jsme hovořili o politice jakosti, teď hovoříme o politice dobrých životních podmínek zvířat. Já si myslím, že je jasné, že produkovat nestačí v evropském zemědělském modelu. Musíme produkovat také s tím, že budeme dodržovat celou řadu přísnějších norem a to vyžaduje určité úsilí ze strany našich zemědělců. A proto zde musíme hovořit také o tom, že dodržování těchto podmínek je přidanou hodnotou. Já si myslím, že když hovoříme o tomto akčním plánu, tak zajímavou věcí je, že jakmile tedy skončí tento akční plán a my začneme pracovat na tom dalším, je to, že musíme vyhodnotit, jak to fungovalo. Zda těch pět pilířů, které byly stanoveny, byly splněny, zda byly splněny cíle, které jsme si stanovili, zda jsou tyto cíle na, cíle na stole a zda se musíme přizpůsobovat novým výzvám. Hovořilo se o normách, které se uplatňují v oblasti ochrany zvířat, hovořilo se o otázkách výzkumu, o zavedení indikátorů, dobrých životních podmínek, o větším zapojení. My známe těch eh, pět pilířů, musíme se podívat na to, jakým způsobem fungovaly, jak se na nich pracovalo, jak na nich pracovala Evropská komise a musíme zjistit, zda je nutné zavést nové indikátory, zda je nutné zavést nové kroky v této oblasti. A proto čekáme, že ten dokument eh, umožní práci spolupráci různých skupin a umožní nám postoupit vpřed při dosahování cílů, které byly v tomto plánu stanoveny. Děkuji. Děkuji. Erlens Garcia. Děkuji, pane předsedo. Pravda, že zvířata nám dělají společnost, slouží nám k potravě, jsou pracovním nástrojem, vědeckým nástrojem. Řešili jsme toto téma jako poslanci při celé řadě příležitostí v uplynulých letech. A paní Jegle i paní Paulsen mají pravdu v těch věcech, které nám říkají. Když jsme hovořili o porážce zvířat za účelem jejich konzumace, nebo když jsme hovořili o přepravě zvířat na různých seminářích, slyšeních a tak dále, tak nás navštívili vědci a řekli nám, věci, které možná neměly nic společného s tím, co jsme si my představovali, jaké předsudky my jsme měli, s nimi jsme přicházeli do těchto debat. Je pravda, že nás vědecká společnost také kritizovala, například ve vědeckých časopisech, ve sdělovacích prostředcích, za rozhodnutí, která jsme přijali a že jsme vycházeli právě z těch našich předsudků a z těch představ, které máme a které ve skutečnosti nemají nic společného s realitou, protože my nejsme vědci, my jsme politici a zástupci našich občanů. Takže si myslím, že bychom měli využít prostředky, které nám dává tento parlament a také prostředky, které nám dává k dispozici Evropská komise, abychom měli objektivně ukazatele dobrých životních podmínek zvířat. Nemůžeme ohodnotit akční plán s tím, že řekneme, že ten plán byl dobrý, když nevíme, na jakých vědeckých základech ho musíme hodnotit. Můžeme mít nějakou empirickou zkušenost, ale mezi tím empirickým a tím vědeckým přístupem je velký rozdíl, protože jsou zde věci, které nejsou nemají nic společného s našimi subjektivními pocity. Když k tomu přistoupíme objektivně, tak budeme mít mnohem vyváženější výsledek, než kdybychom se spolehli pouze na svůj první dojem. Já bych chtěla, aby nám Evropská komise řekla, kdy vydá tyto objektivní ukazatele pro eh, pohodu zvířat, na nichž bychom mohli založit naše příští návrhy. A v rámci těchto příštích návrhů bychom potom mohli pracovat v rámci Evropské unie a mohli bychom takto splnit cíle o které nás žádají nevládní organizace, které jsou aktivní v oblasti ochrany zvířat a mohli bychom také vyžadovat plnění stejných podmínek eh, od producentů ze třetích zemí, kteří nám sem posílají zvířata, ale my chceme, aby zvířata žili dobře od okamžiku svého zrození až do okamžiku, kdy jsou tato zvířata poražena, když jsou zabita, usmrcena, protože nás zajímá celý život těchto zvířat, nejen okamžik, eh, kdy ztrácejí svůj život. Nás zajímají zvířata po celou dobu svého života, a to jak v rámci EU, tak za jejími hranicemi. A tak musíme reagovat na žádost našich občanů i žádost sociálních organizací. Děkuji. Děkuji. Mackie McGuinness. Thank you, Chair. Um, could I... Děkuji, paní, pane předsedo. Děkuji zpravodajce za její připomínky. Já mám tři body, které bych chtěla zmínit. Vy jste zmínila potřebu nové směrnice o přepravě. Ostatní kolegové řekli, že je to kontroverzní. Já mám trochu obavy, že tento parlament vždy hledá novou směrnici, snaží se o novou směrnici ve chvíli, kdy je problém spíše s implementací současné legislativy. Já bych byla opatrná, pokud jde o novou legislativu ve chvíli, kdy není jasné, jestli členské státy odpovídajícím způsobem implementují současnou eh, směrnici o přepravě nebo současnou legislativy o přepravě zvířat. Takže prosím vás, snažíme se spíše o odpovídající implementaci. A pokud eh, zde neexistují odpovídající eh, standardy potom a inspekce potom musíme zjistit, kde tyto problémy existují. Další otázka se týká porážení koní. A já si myslím, že není nutné zde mít další legislativu. Je třeba nejdříve se podívat na implementaci současné legislativy. A já navrhuji, abychom vycházeli z vědeckých poznatků, nikoli z emocí. Zmiňuje se zde, zmiňuje se zde antibiotika, přehnané využívání některých farmaceutických látek a tak dále. Já e, mám určité obavy. Eh, pokud eh, skutečně takováto situace existuje, a potom je to nelegální a měly by se tím zabývat odpovídající úřady v členském státě. Já si myslím, že by parlament měl být opatrný s ohledem na to, jaká slova používá. Já si myslím, že problém není z antibiotik až tak v zemědělství, ale také eh, zde existují obavy týkající se toho, že antibiotika jsou často eh, předepisována lidem. Přehnaně. Já jsem se účastnila původní diskuze v minulém parlamentu a myslím si, že to, že se soustředíme na zemědělská zvířata, je správné. Na druhou stranu je dobré soustředit se na veškerá zvířata, protože pokud ehm, odkazujeme na dobré životní podmínky zvířat, měli bychom mít eh, na paměti všechna zvířata. A Dále bych eh, varovala před tím, eh, že by si někdo myslel, že jenom velké podniky, velké zemědělské podniky mají problém s podmínkami zvířat. A tyto velké farmy jsou eh, nejvíce exponované, ale často dochází k tomu, že i eh, malí zemědělci eh, například nemají dostatek znalostí, pokud je o chov zvířat, a tak zvířata žijí ve špatných podmínkách. Tohle je skutečně velice široké téma a je nutné, aby naše společnost zohlednila to, že dobré životní podmínky všech zvířat jsou podstatné. Děkuji. Děkuji, paní McGuinness. Slovo má Latverda. Meggyőződésem, hogy a fókatermékek... Děkuji. Myslím, že bychom se měli dotknout i toho tématu, že produkty z tuleňů že tady to vyvolává diskusi o zákazu dovozu určitých eh, produktů do Evropské unie právě na základě kritérií, jako, je, jako jsou dobré životní podmínky zvířat. Měli bychom využít tohoto precedencu a měli bychom zavést eh, omezení dovozu i v jiných oblastech. Když se do EU dováží zemědělské produkty, které pocházejí chovu či z výroby, která neodpovídá našim normám, pak by tyto dovozy neměly být povoleny. Protože když tlačíme na své zemědělce, aby přecházeli na stále nákladnější metody, dochází u nich ke ztrátě konkurenceschopnosti oproti zemědělcům za našimi hranicemi, kteří se nedrží stejných norem. Rád bych připomenul, že v Maďarsku, které hraničí s Ukrajinou, pokud nebudeme schopni produkovat vejce dostatečně konkurenceschopně, právě z důvodu velmi přísných norem v Evropské unii, které platí pro velikost klecí, pak se budou dovážet vejce z neevropských zemí, například z Ukrajiny, tedy ze zemí mimo EU, kde neplatí vůbec žádné normy pro ochranu zvířat. Rád bych také učinil jednu připomínku. Je třeba zanalizovat všechna opatření v oblasti životních podmínek zvířat také z hlediska produktivity. A tady nemám na mysli pouze ziskovost, ale také skutečnost, že různá opatření v oblasti dobrých životních podmínek zvířat vyvolávají zvýšení počtu potraven, či krmiv, které, které se používají. Nezapomínejme, že tuna potravin navíc představuje také metr krychlový vody spotřebovaný navíc. Takže těmito opatřeními vyvoláváme eh, tlak na spotřebu dalších milionů krychlových, eh, krychlových metrů vody při chovu. A také samozřejmě eh, další spodiny, eh, či například odpadní vody vylučované do životního prostředí. Nezapomínáme ani na tento aspekt. Děkuji. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já chci hovořit o nezamýšlených dopadech dobře myšlené legislativy. První takový dopad se týká Eh, klecí, o kterých se právě zmiňoval maďarský kolego, douf, kolega. Doufám, že náš výbor je si vědom toho, že úmrtnost eh, v klecových systémech je daleko nižší než úmrtnost ve volném chovu. Eh, já mimochodem produkuji akce, pardon, vejce ve volném chovu a jeden z hlavních problémů, kterým, kterým čelím, je, že dravci napadají má kořata a tito dravci, v angličtině herringal, jsou chráněni také příslušnou legislativou, já s tím nemohu nic dělat. Že ten dravec, který přeletává nad dvěmi kuřaty, je, je zastrašuje, ta kuřata potom začínou, začnou zmateně pobíhat a vzájemně eh, se pomlátí, takže několik desítek třeba jich umře při takovém jaksi náletu. Eh, slyšeli jsme také od maďarského kolegy, o zákazu chovu v klecích, abych se rád připojil ke všemu, co kolega řekl. Pokud tento zákaz projde od 1. ledna 2012, tak to dopadne tak, že budeme dovážet velké objemy vajec ze zemí Evropskou unii, kde takový zákaz chovu v klecích neplatí. Čili já bych Eh, apeloval na nějaká, nějaké strukturované eh, opatření, postupný přechod, tak aby se zemědělci mohli přizpůsobit na přechod z jednoho typu chovu na jiný. Děkuji. Bene. José Bové. Děkuji. José Bové, máš slovo? Ano. Možná jen na úvod. Chci říci, že plně chápu záměry paní Paulsen myslím, že na úvod musíme také připomenout, že jsme zde proto, abychom chovali zvířata a ne proto, abychom produkovali maso. A to je jiný přístup eh, ke zvířatům, když jsme spíše chovatelé než producenti masa. Myslím, že to je důležité, protože se jedná na jedné straně o průmyslový vztah a na druhé straně se jedná o vztah ke zvířatům. A myslím si, že to je velmi důležitý pojem, výchozí pojem. Rád bych zde uvedl jen dvě poznámky. Za prvé, používání antibiotik, o kterém se před chvíli hovořilo, je to problém pro zvířata, ale je to problém ještě závažnější pro zemědělce a zaměstnance, především ve vepřínech, protože analýzy francouzské sociální, sociálního zabezpečení ukazují, že Rezistence, odolnost vůči antibiotikům ve vepřínech byla přímo úměrná velikosti vepřína. Čím více vepřů bylo ve vepříně, tak tím větší rezistenci vůči antibiotikům vykazovali ti zaměstnanci. Takže je to také otázka zdraví lidí, lidského zdraví, otázka používání antibiotik a vůbec léku ve vepřínech a jiných chovech. Další otázka, o které se několikrát hovořilo, nejde tolik o konkurenci mezi státy, ale jde také o způsob, jak někteří evropští podnikatelé, aby nebyli nuceni uplatňovat normy v Evropě, přesouvají svou produkci mimo Evropskou unii do Tajska nebo do Brazílie a potom dostávají, nebo tedy dostávají dotace na to, aby tu výrobu převedli zase zpět do Evropské unie. A to je právě nenormální situace. Není normální, aby francouzská společnost dostávala dotace na to, aby vyvážela do Afriky 60 milionů eur a navíc dostávala financování také za to, když vyváží ta svá kuřata vyprodukovaná v Brazílii zase do Evropy. Je nutné, aby se tyto normy uplatňovaly jak uvnitř EU, tak i mimo Evropskou unii. A tak se vracíme k té otázce, jak jsme diskutovali o kvalitě eh, hovězího masa v Brazílii. Děkuji. Olenička. Děkuji bardzo, paní předsedající. Eh, Děkuji, pane předsedo. Mnoho z těch argumentů, které zde dnes zazněly, je možná třeba vnímat v širším kontextu. Včera jsme se bavili o mléčném sektoru. Stále se zaměřujeme na větší produkci a to je příčina celého problému, protože to vyprodukovalo nebo dalo vzniknout zemědělství kterému se dodávají obrovské eh, objemy antibiotik, eh, právě za cílem větší produkce mléka, to tež platí produkci vepřového masa a tak dále. Já si myslím, že to je dnes ten hlavní problém. Snažíme se plnit normy v oblasti jakosti a očekávání spotřebitelů, pokud jde o jakost například mléka nebo vepřového, ale to znamená, že používáme v chovu a v tom výrobním procesu stále více antibiotik. Také délka života zvířat se v důsledku toho zkrátila. Podívejme se na počet let eh, dojné krávy, nebo po která dojná kráva produkuje mléko, než jde na jatka. Zkrácení délky života je přímým dopadem, přímým výsledkem používání antibiotik. To též platí pro chov pepřů. Nejde pouze o tu přepravu, to je pouze ta poslední fáze v celém výrobním řetězci, poslední článek. Musíme se dívat také na eh, celou délku života, například vepřů nebo kuřat. Dalším problémem či další problematikou jsou domácí zvířata, už se o tom zde dnes také hovořilo. To je také věc, která by se zasluhovala podrobnější pozornost a opět nejde pouze o přepravu. Kolik domácích zvířat se přepravuje například letadlem, to jsou malé počty relativně ale je třeba sledovat eh, životní podmínky domácích zvířat v širším kontextu. Já jsem žádná domácí zvířata nemám, ale vidím například, eh, čím krmí své psy mý sousedé. Nebo je občas slyším říkat, že kočka nebo pes, jejich kočka nebo pes drží dietu a dostane ten den pouze jednu sušenku. Ale co je navíc té sušence? netrpí snad ta kočka nebo pes, protože musí celý den čekat na další příděl sušenek. Granulí sušenek. To všechno se děje nám přímo pod nosem a nevšímáme se toho. Děkuji. Pan Sikersky. Powinienem zacząć od tego, znaczy skończył mój szacowny kolega, że ja też cierpię, jak stosuję dietę. Já také mohu říct, že strašně trpím kvůli dietě, ale to je život. Ja advoce, advoce swojemu koledze powiem z Polski, że oczywiście Czesław Siekierski... Ale chtěl bych reagovat na to, co řekl kolega. Pan, eh, já bych řekl, že pan Šikerský eh, eh, si vybral dietu, chce ji mít, ale nikdo mu ji nenutí stawiamy wysokie standardy w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o. Ano. Ale vraťme se tedy eh, k dobrým životním podmínkám zvířat a k tomu, že musíme mít vysoké standardy. Eh, jedná se o určitý odraz, jak zde někdo řekl, eh, úrovně naší civilizace. Vysoké standardy znamenají náklady navíc. A to znamená, že produkce v Evropské unii je méně života schop, schop, schopná než eh, produkce mimo Evropskou unii. Naši výrobci eh, ztrácejí eh, v důsledku této situace. Spotřebitelé poté nakupují výrobky, které jsou vyráběny bez ohledu na jakékoliv normy mimo Evropskou unii. Musíme zajistit, aby normy byly dodržovány, a to i v případě eh, dovážených potravin. To je způsob, jak můžeme eh, vykompenzovat ztráty našich výrobců. A to je něco, co dlužíme našim výrobcům. A tato diskuse by se rovněž měla odrážet ve vyjednávání v rámci VTO. Naši vyjednavači za Evropskou unii v rámci VTO by to měli začlenit do svých postojů. Děkuji. Děkuji, pane Šekersky, to je velmi důležitý bod. Já se také k němu vrátím. Teď pan Jár, prosím. Ja, vielen Dank, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že akční plán pro eh, ochranu zvířat 2006 až 2009 byl dobrý a vedl k diskuzi v Evropské unii a z tohoto důvodu potřebujeme pokračování tohoto plánu. A myslím si, že není dobré eh, najednou ukončit nějaký eh, program, který probíhá. A za druhé bychom se ale měli poučit z chyb, které tento plán přinesl. Já jsem si poznamenal tři věci. První věc je byrokracie. Musíme dávat pozor na to, abychom neposilovali byrokracii v členských státech, aby nebyla situace pro zemědělce komplikovanější. Já bych chtěl požádat zpravodajku, o následující. Mě by zajímalo, do jaké míry se tato legislativa aplikuje v členských státech. Nemá smysl přicházet s novým programem ve chvíli, kdy některé členské státy ještě nesplnily ten starý program, ten starý, starý plán, tak by se zvyšovaly rozdíly. Další věc, která mě zajímá, se týká ochrany zvířat. Zmiňovaly to některé kolegyně. Nesmíme dopustit to, abychom v Evropské unii měli e, smysluplné standardy a současně aby tyto standardy, tyto normy se nevztahovaly na dovážené produkty. Už když formulujeme tyto normy, musíme pamatovat na to, aby se tyto normy týkaly i dovážených výrobků je to jako bychom eh, si vyčistili svoji zahrádku a to, co je za plotem, to by nás nezajímalo. Eh, my v Evropě Máme eh, standardy a, a tyto standardy byly bolestivě vypracovávány a musíme pamatovat na to, aby eh, do Evropy se nedostávaly výrobky, které byly eh, tady vyprodukovány bez ohledu na tyto standardy. To se tedy týká i vyjednávání v rámci VTO a já bych chtěl požádat zpravodajku, aby toto zohlednila ve své zprávě. Pokud tak učiní, bude mít moji plnou podporu. Děkuji. Sí, grazie. Io prima di dare Děkuji. Než dám slovo zástupci komise, paní Gavinelli, tak bych eh, se rád vyjádřil k tomuto důležitému bodu, protože jsem slyšel u různých řečníků různé věci, na které chci reagovat eh, směrem k paní Paulsen. My jsme hrdí na to, že Evropa má tak pokročila a přísná ustanovení, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat. Pro mnoho oblastí světa jsme byli referencí a na to jsme hrdí, ale jsme si také vědomi toho, jak zde bylo upozorněno, že zde hrozí riziko, že vytvoříme, že zkreslíme konkurenci a že stížíme konkurenci našim zemědělcům, protože se zde dováží zemědělské zboží z jiných zemí, kde takto přísná pravidla neplatí. Samozřejmě příklad nosnic, to je jasný příklad, eh, děsivý příklad, eh, který nám ukazuje, co se stane, když eh, nezaručíme, aby i producenti z jiných zemí dodržovali stejná pravidla jako naši producenti, tak nemůžeme zabránit delokalizaci přesunu zemědělské výroby z Evropské unie mimo Evropskou unii. A to jsou věci, které by měly být řešeny v rámci VTO abychom byli nejen jedničkou v oblasti ochrany práv zvířat, ale také, abychom donutili ostatní země, které chtějí vyvážet do Evropské unie, aby dodržovali tyto pravidla. To je důležitý bod, na který zde bylo upozorněno a i já bych na něj rád upozornil a zdůraznil jej. Andrea Gavinelli, zástupkyně komise, má slovo, prosím. Omlouvám se, ještě Albert Des požádal o slovo. Nevšiml jsem si tě, Alberte. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se hlásil už na začátku, ale eh, nevadí. Já Souhlasím se většinou toho, co zde zaznělo. A paní Paulsen naslouchala velice pozorně ostatním kolegům. Já si myslím, že požadavky jsou pochopitelné. Ale předseda už zmínil to, že musíme dávat pozor na to, aby nedošlo k přesouvání výroby e, mimo Evropu. Byl jsem v Jižní Americe, v Ázii a my v Evropě a požadujeme klimatizaci na přepravu zvířat, ale v těchto oblastech při 45 stupních e, žádná klimatizace samozřejmě neexistuje. Je nutné, abychom zaručili podobné standardy pro všechny výrobky v Evropské unii. Je nutné, abychom přehnaně nezatěžovali pouze naše výrobce. A já bych chtěl ještě něco říci stručně k tématu antibiotik. Musíme o tom hovořit velice opatrně. Já jsem byl zodpovědný za ochranu zvířat v, ve spolkovém sněmu v Německu a vím, že vědecké údaje poukazují na to, že eh, velice dlouho trvá, než eh, se z těl zvířat antibiotika definitivně vyloučí. Ve zprávě se mi četl, že umrtnost eh, um, ehm, v, v klecích představuje 12 až 15 zatímco venku 8 Samozřejmě někdy, ale existují problémy, když vám třeba lišky vběhnou do kurníku, to se stalo mé sousedce. Musíme ale dobře stanovit priority. Hovořilo se zde o domácích zvířatech. Když eh, přijedu domů, vítá mě tam tříletý zlatý retriever. A a většinou leží eh, na pohovce, ale když potom jím, tak sedí vedle mě. A já mu vždycky říkám, Riko, když tě vidím, mám špatný pocit. Tobě jde mnohem eh, líp. Tobě se daří mnohem líp než eh, miliardě lidí na světě. Každý den máš čerstvou vodu, každý den máš eh, co jíst, máš svobodu, můžeš si hrát, máš svoji pohovku. Uh, víme, že miliardě lidí se často daří hůře eh, na světě než našim domácím zvířatům. To musíme mít na paměti. Je třeba mít vyrovnanou ochranu zvířat. Nejenom ochranu zvířat, která uspokojí naše svědomí. V Německu jsme hodně diskutovali o přepravě zvířat v Libanonu. A viděli jsme obrázky eh, zvířat, která vysela za zadní nohy v současné době a dochází k přepravě do Libanonu z Austrálie a z Brazílie. Už se to netýká Evropské unie a Evropská unie už se tím naprosto nezabývá. Já jsem přesvědčen o tom, že přepravy zvířat do eh, Libanonu, když byly z Evropské unie, byly eh, mnohem, měly mnohem lepší normy než eh, současná přeprava z Brazílie nebo Austrálie. Grazie, Albert. Děkuji, Alberte. Jsme plně přesvědčeni, že tato otázka je opravdu zásadní a musíme se na ní podílet všichni. Děkuji. A ještě než dáme slovo paní Paulsen, tak dostane slovo zástupkyně komise Andrea Gavinelli. Andrea Gavinelli. Grazie, onorevole De Castro. Děkuji. Pane De Castro, děkuji členům tohoto výboru a děkuji jménem komise paní Paulsen. Já jsem zodpovědný za tento sektor už určitou dobu v oblasti Evropské komise. Už aspoň 15 let se eh, zabývám ochranou zvířat. A musím říci, že není vhodnější doba než tato, abychom hovořili o iniciativě tohoto typu v Evropském parlamentu. Co se změnilo od eh, minulé zprávy? O níž se zde diskutovalo. a jaký bude příští akční plán. Z hlediska komise jde především eh, o velmi citlivou změnu v oblasti zodpovědnosti Evropské unie vůči občanům v této oblasti. Bylo řečeno, že zvířata jsou cítící a myslící bytosti a otázka, která se týká jejich ochrany, byla převedena rovnou do článku smlouvy. A dodnes se hovoří o konzultaci, o tedy otázce konzultace, která nyní bude změněna. Stanovisko evropských občanů se nezměnilo, čím dál více se zajímají o podmínky zvířat. My jsme o tom diskutovali už několikrát, že je definováno v našich smlouvách, ať už se jedná o domácí zvířata nebo o slepice, která nesou vejce, jedná se o součást naší společnosti, jedná se o živé bytosti a komise je si toho plně vědomá. A právě proto akční plán na rok 2006 až 2010 eh, přinesl sebou určité investice a naprogramované linie, na nichž se pracovalo. Dospěli jsme také k výsledkům, jak ve vědeckém sektoru, zde se hovořilo o welfare quality, kdy se jednalo o největší světový projekt v této oblasti o mezinárodní spolupráci, která vyvolala zájem celé řady obchodních partnerů Evropské unie. Jedná se o to ověřit, zda jsou dobré životní podmínky zvířat dodržovány. Nejedná se o prosazování nějakých eh, přísných eh, norem, ale jedná se o hodnocení těch zvířat jako takových. To znamená, že se hodnotí určité specifické ukazatele, pokud jde o stav toho zvířete. Jedná se o zdraví a pohodu zemědělských výřad, samozřejmě je zde tedy koncept jakosti, kvality. Komise nedávno, před několika dny, přijala zprávu, která se týká označování. Bylo to tedy posláno Evropskému parlamentu po konzultaci více než 110 zainteresovaných eh, subjektů v Evropské unii, od producentů po spotřebitele, po různé asociace. Nesmíme zapomínat ani na obchodní aspekty a právě zde máme tu zprávu o označování a týká se to také našich vztahů se třetími zeměmi. Evropská unie se zabývá tím, že se snaží prosadit jako základní prvek pro jakoukoliv bilaterální eh, dohodu otázku dobrých životních podmínek zvířat. Máme dohodu s Chile, eh, s Kanadou, pracujeme na dohodě s Austrálií, s Novým Zélandem. Nedávno, nebo nedlouho by se měla ratifikovat dohoda s Koreou a budeme doufat, že tak budeme i nadále pokračovat. Ale jasné, že to všechno vyžaduje určitý akční plán a schodu na příští roky, protože je jasné, že i obchodní partneři Evropské unie musí pochopit, jaká bude budoucnost. Pracovních eh, směrů je celá řada. Těch linií, jimiž se chceme ubírat, jimiž se chceme zabývat, je celá řada. A na závěr bych řekl, že Evropská komise je teď v takové přechodné fázi. Zatím ještě nebylo nic napsáno, pokud jde o tuto velmi širokou a komplikovanou otázku na dalších pět let. A toto je velmi vhodná příležitost k tomu, abychom eh, usilovali o politiky, které budou velmi důležité pro evropské občany. A odpovědi jsou někdy opravdu naléhavé. Je zde taková otázka jako například eh, klonování zvířat. Tyto otázky byly několikrát eh, řešeny a Miliony občanů nás žádají o odpověď, ale zde musím zdůraznit, že pokud je zde taková iniciativa jako iniciativa evropských občanů, která je začleněna ve smlouvě. Takže toto je sektor, jeden ze sektorů, na který evropští občané velmi citlivě reagují. Dostáváme tisíce dopisů a e-mail, e-mailů k těmto otázkám a uvědomujeme si, že zvíře je důležité, ať se jedná o zlatého retrievera, eh, šimpanze anebo nějakého papouška. Děkuji. Děkuji Andreovi Gavinelimu Paní Jegle chce položit specifickou otázku. Prosím, paní Jegle. Sehr geehrter Herr Pane Gavinelli, vzpomínám si, když jsme se bavili v roce 2005 o tom akčním plánu, vzpomínám se na něco, co jste tehdy řekl. Uvedl jste totiž, že v Evropské unii potřebujeme vysokou míru ochrany zvířat, pokud je o hospodářská zvířata, protože jakožto Evropská unie bychom měli jít světu příkladem. Řekl jste, že v celém světě od nás lidé očekávají, že vlastně půjdeme příkladem a budeme mít přísné normy. Dokonce jste uvedl některé země, asi není čas na to, abyste není tady jmenoval, ale mohl byste, eh, šlo například o Brazílii, další země, mohl byste ale nám třeba písemně podat odpověď, která by obsahovala také ty konkrétní objemy, kterých se to týká a jakého pokroku bylo dosaženo v těchto ostatních zemích díky našemu zářemu příkladu. Prosím, pane Gavinelli. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě Jménem komise vám mohu poskytnout eh, materiál, který bude poskytovat informace o mezinárodním vývoji v této oblasti a může vám to sloužit jako základ pro vaši debatu. Například eh, Světová organizace pro zdraví zvířat v roce 2006 eh, přijala mezinárodní standardy pro ochranu zvířat, a to jak při přepravě zvířat, tak i v okamžiku jejich porážky nebo při jejich porážení kvůli kontrole infekčních chorob, nebo také se hovořilo o eh, kontrole toulavých psů ve městech, což je velký problém, velký zdravotní problém, především v rozvojových eh, zemích. Můžeme tedy poskytnout eh, detailní seznam našich eh, bilaterálních aktivit v této oblasti. Děkuji. Děkuji a teď dám slovo paní Paulsen pro závěr a potom rychle přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Paní Paulsen, prosím. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě všichni o tom diskutujeme, Někteří z nás jsou znepokojeni z různých důvodů a já mohu pouze konstatovat, že jde o opravdu obsáhlou širokou diskusi, když jde o téma dobrých životních podmínek zvířat. Já jsem stará paní, která se této diskuse účastní už celá léta. A ráda bych tedy ještě upozornila na některé podrobnosti. Například, a v první řadě, antibiotika. Preventivní užití antibiotik je v EU zakázáno. Nicméně já jsem znepokojena, protože probíhá nějaká kontrola nad objevem antibiotik, která jsou podávána? O tom nic nevím. A je to otázka, na kterou jsem doposud neobdržela odpověď a přitom je to nesmírně důležitá věc z hlediska dobrých životních podmínek zvířat, protože pokud disponujeme systémem, máme nastaven systém pro eh, kuřata, slepice, vepře, eh, což jsou zvířata, která musí každodenně používat, pokud tato zvířata musí každodenně podat antibiotika, tak to je přece neudržitelné. Samozřejmě je možné podat antibiotika, když zvířata onemocní, stejně jako lidé. Eh, zvířata mají právo na to být léčena. A pokud je o rezistenci na antibiotika, mohu vám dát eh, bohužel už deset let starý příklad z Nizozemska. Už celá léta. byly nastaveny velice přísné limity pro předepisování antibiotik lidem. Ale ty limity byly velice mírné, například pokud je o podávání antibiotik vepřům. A pak se ukázalo, že bakterie, které procházejí přecházejí z člověka na člověka, jsou v Nizozemsku velice málo rezistentní. Ale pokud jde o zootická antibiotika, to znamená používaná na bakterie, které se předávají pouze mezi zvířaty, tak tam byl velice dobrý výsledek. Ale ve Švédsku byla ta situace zcela jiná. respektive v Nizozemsku pravděpodobně byly u zvířat rezistentní bakterie, ve Švédsku naopak byly bakterie předávané ze člověka na člověka rezistentní, ty e, u vepřů méně. Je tady třeba se nad tím zamýšlet případ od případu. V každém případě ten příklad, který jsem uváděla, je dosti bizarní. Ve Švédsku e, byl zakázán tradiční chov a v sousedních zemích ale ve Finsku, Není jde o výrobu vajec. Chov v klecích, který byl zakázán, ale ve Finsku je stále povolen. Možná se ta vejce nutně neprodávají potom do Švédska, ale například eh, palačinky, které si koupíte v samobsluze, eh, se vyrábějí za eh, použití vajec chovaných ve Finsku tou klecovou tradiční metodou. Takže víme, Víme, že zde existují také hospodářské aspekty. Mnoho zvířat ale v současné době dostává antibiotika při chovu. Naše, naši vepři, naše krávy dostávají tyto přípravky. V, této, v tomto kontextu je zde důležitý aspekt zdraví zvířat. A pokud dostávají antibiotika, je někdy zaručená, je zaručeno tedy jejich zdraví, ale otázka je, jestli je to z dlouhodobého hlediska dobrá strategie. My musíme hovořit o tom, jak dosáhneme rovnováhy, jak zaručíme, aby naši zemědělci postupovali rozumným způsobem Zemědělci samozřejmě eh, musí eh, zajistit sobě zisky, ale eh, s tím už zase souvisí téma levného dovozu a to je jiné téma. Výborně, děkuji paní Paulsen. A teď tedy uzavřeme tuto významnou otázku a přistoupíme k bodu číslo 10 na pořadu jednání. Zjednodušená společná zemědělská politika. V březnu roku 2009 eh, komise zveřejnila sdělení, které obsahuje bilanci výsledku už bylo dosaženo od roku 2005. Nicméně pole působnosti toho, jak dosáhnout ještě většího zjednodušení, je velmi široké a může dosáhnout velmi různých výsledků. Náš výbor se rozhodl, že vypracuje zprávu z vlastní iniciativy s cílem vyjasnit určité otázky a navrhnout také určitá řešení, která by mohla také být přímo uplatňována zemědělci samotnými. Pan Ashford eh, byl jmenován zpravodajem k této otázce a dávám mu tedy slovo. Prosím, pan Ashford. Uh, thank you very much, Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo jak jste řekl úvodem, možnost zjednodušení v případě SZP je obrovská. A můj problém je ten, že tady jde o zprávu z vlastní iniciativy a podle pravidel parlamentu, to bych rád kolegům připomněl, to znamená jasná omezení, například pokud je o počet stran, počet slov. Ta zpráva tedy nesmí být příliš obsáhlá že to je trošku v rozporu s tím, co jste řekl, pane předsedo. A proto se musí udělat naprosto jasno v tom, co je cílem této zprávy. Já bych rád jasně uvedl, že mojí prioritou bude zjednodušení SZP a v místě dodání, jak se. To znamená učinit SZP přístupnější a její interpretaci snazší pro zemědělce a zemědělské podniky. Dnes probíhá první výměna názorů, takže um, předpokládám, že nebudu dnes zacházet do velkých detailů, ale obecně vzato chci nejprve hledat cesty, jak učinit CZP přístupnější, dále eh, jak zajistit její menší byrokratičnost a následně potom to by mělo přinést snížení nákladů pro zemědělce a zemědělské podniky. Ono se to vlastně dělí cirka do tří oblastí. Za prvé jde o příklady zbytečné ehm, administrativní zátěže, tedy zbytečné zátěže, která ehm, obtěžuje a zatěžuje zemědělce. Dále hledáme oblasti, kde ehm, se nám duplikují požadavky na inspekci. Předpokládám, že například v malobchodních řetězcích už eh, existují eh, požadavky na jakost, eh, které musí plnit také zemědělci. Často tyto režimy, tyto požadavky víceméně odpovídají požadavkům vládních orgánů, státních orgánů, ale ne vždy se to zcela kryje. Ale není důvodu, proč by ty požadavky například na zpětnou vysledovatelnost neměly být harmonizovány. A dále, jak zajistit, aby požadavky ze strany podniků, komise, různých agentur státních byly relevantní a přiměřené eh, riziku, o které jde. Tady jde například o eh, různé nesrovnalosti, o podvody, eh, o zdraví, o zdraví zvířat a rostlin, o ekologii a tak dále, o lidské zdraví samozřejmě. Ehm, je třeba provádět předběžné, provést předběžné konzultace eh, se samotnými zemědělci, eh, s komisí, také se švédským eh, předsednictvím, se švédskou dánskou vládou. Se těmi všemi jsem konzultoval, ti vši, všichni chtějí dosáhnout zjednodušení SZP. A domnívám se, kolegové, že toto je příležitost pro náš výbor, aby se prezentoval tak, že prosazuje zprávu, která sníží administrativní zátěž pro zemědělce a tím pádem učiní společnou zemědělskou politiku příznivější, příjemnější pro zemědělce. A já se velice těším na vaše podněty, kolegové. E, budu s vámi jednat e, individuálně i e, prostřednictvím politických klubů, tak abychom dosáhli širokého koncensu na této zprávě. Děkuji, pane předsedo. Grazie, Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Teď zahajuji rozpravu. Několik eh, řečníků už požádalo o slovo. Připomínám, že máme ještě dva důležité body, než uzavřeme naše dnešní dopolední zasedání. Takže nejdříve má slovo Giovanni Lavia. Děkuji, pane předsedo. Především děkuji za tuto iniciativu, protože nám umožňuje řešit téma, které je dnes velmi pocitováno našimi podnikateli, našimi zemědělci. Zjednodušení společné zemědělské politiky znamená dát větší konkurenceschopnost našim podnikům, protože čím méně času budou muset věnovat administrativním povinnostem, tím více času budou moci věnovat svému podnikání. To znamená zjednodušit byrokracii spojenou se společnou zemědělskou politikou, znamená dát podniku možnost být více konkurenceschopné. E, souhlasím s tím, co zde uvedl zpravodaj, ale nad rámec toho, co naplánovala komise, ve svém sdělení. A k těm věcem, které sama uvedla jako výchozí body pro zjednodušení, myslím, že bychom měli ještě uvést určitá upřesnění. S tím, že si myslím, že toto není fórum, kde bychom měli zacházet do detailu. Nicméně bychom měli uvést určité podrobnosti nad rámec toho, co v úvodu řekl zpravodaj. Ano, Máme nadbytek eh, byrokracie, kterou musíme odstranit. Eh, máme zde duplikaci, ale v každém případě se musíme snažit eh, začlenit systém přímých podpor do druhého pilíře společné zemědělské politiky. Dnes eh, naše podnikatele musí několikrát provádět administrativní kontroly, a to jak eh, dokumentu, kontroly dokladu, tak eh, i v terénu. A já si myslím, že takovouto duplicitu bychom rozhodně měli eliminovat. Také musíme řešit další téma, které je úzce spojeno s tím, co budeme řešit dnes odpoledne, když zahájíme debatu o reformě společné zemědělské politiky po roce 2013. Protože je jasné, že bychom měli tyto dvě témata spojit a naplánovat novou společnou zemědělskou politiku, která bude méně byrokratická, která bude automatičtější a kde bude vyšší úroveň zodpovědnosti ze strany uh, zemědělců. Není pravda, že vždycky musí jednat pod tlakem administrativních struktur. Také zde máme ty rozdíly, které už eh, ukazuje studie DG pro zemědělství. Jasně se zde ukazuje, že existují veliké rozdíly mezi zeměmi. Nevyplývá to ze strukturálních rozdílů zemědělských podniků v jednotlivých eh, členských zemích, ale vyplývá to také z toho, že jsou zde vyvinuty různé systémy na podporu zemědělců v různých členských státech. A myslím si, že i v tomto směru bychom měli vyvinout úsilí, abychom hájili nejlepší praxi, která snižuje administrativní náklady pro zemědělské podniky. Děkuji. Madame Klas. Paní Klas. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodajovi, který předkládá zprávu z vlastní iniciativy, ve které se soustředí na některé detaily. Já mu přeju hodně úspěchů při jeho práci. Nemůžeme zacházet přímo do detailů, ale hovořit eh, paušálně o eh, odstraňování byrokracie to eh, nejde. Samozřejmě odstraňovat byrokracii chceme a z tohoto důvodu musíme postupovat konkrétně. A z minulého legislativního období si pamatuji, že jsme hovořili o tom, že by všechna evropská nařízení měla být sjednocena do jednoho a eh, do tohoto nařízení by později mělo být zahrnuto i víno. To nám bylo prodáváno jako velká, velké odstraňování byrokracie. A my jsme tehdy měli eh, dobrou myšlenku. A říkali jsme, že společná organizace eh, trhu v oblasti vína by měla být zahrnuta eh, jedině tehdy, pokud to bude tedy technicky možné. Poukazovali jsme na to, že by měl existovat systém, ve kterém, když zadám víno, vědou mi veškeré relevantní, veškerá relevantní legislativa k tomuto tématu. Komise ale e, něco takového slíbila a neudělalo to. Nejde jenom o víno. Je třeba, aby když zadáme mléko nebo obilí, aby mi by se mi zobrazila veškerá dostupná legislativa. Myslím si, že to by zjednodušení skutečně pomohlo. Musíme využívat nových komunikačních technologií a, a tím zjednodušovat byrokracie. Spravodaj hovořil o posílených inspekcích. Já si myslím, že i zde myslíme na stejné podmínky v celé Evropě. To je velice důležité téma, které by se z tohoto, z této diskuze mohlo vykrystalizovat. Já se těším na následující diskuzi ve našem výboru Agri a doufám, že přijdeme s velice konkrétními příklady, a které povedou k lepší implementaci politiky zemědělství. Děkuji. La parole maintenant à Madame Patrao Neves. A nyní dávám slovo paní Patro Neves. Obrigada. Děkuji. Pokud jde o zjednodušení, tak musím říct, že to není nic nového. Je to věc, kterou řešíme opravdu už velmi, velmi dlouho. A to ukazuje význam tohoto tématu. Od roku 2005 eh, byl tento proces tedy zahájen, od roku 2005 tento proces eh, probíhá a myslím, že se shodneme na tom, že i přesto nebylo dosaženo podstatného pokroku. Proto je to téma, které se tedy neustále vrací. Mně se zdá, že tato zpráva je důležitým krokem vpřed, a to správným směrem. A proto chci poblahopřát zpravodaji k jejímu vypracování. Pokud jde o odstraňování byrokratické zátěže. Když o ní hovoříme, neměli bychom ztrácet ze zřetele to nejdůležitější, to znamená zemědělce samotné. Komise nám předložila určité iniciativy, iniciativy, které přinesou úspory a zisky. Budou to ale zisky, které se nevrátí zemědělcům samotným, ale půjdou ve prospěch jiných eh, orgánů. Já bych ráda řekla zpravodaji, aby to vzal v úvahu a aby nestrácel ze zřetele tento proces snižování byrokratické zátěže ve prospěch zemědělců, protože to nám eh, zaručí úsporu času, času který zemědělci zbytečně ztrácejí a tento čas, ušetřený čas a energie by mohli věnovat eh, skutečné své činnosti. Ráda bych také upozornila na to, že je zde celá řada portugalských zemědělců z mého regionu. Možná je to způsobeno tím, že tam úroveň vzdělanosti není tak vysoká, jakou bychom si představovali, ale prostě celá řada zemědělců má problémy s dodržováním administrativních eh, požadavků Evropské unie se splněním těchto požadavků a často kvůli tomu ztrácejí různé příležitosti, kterých by jinak mohli využít. A proto bych se ráda zmínila o tom, jak důležité by bylo vytvořit eh, místní mechanismy, národní mechanismy, které by byly regulovány na vyšší úrovni a které by vedly k tomu, aby situace, kdy jsou určitým způsobem poškozování zemědělci z určitých oblastí, byla vylepšena, byla odstraněna. Děkuji. A nyní má slovo pan Alves. Děkuji, pane předsedo. Rád bych řekl, že já plně podporuji obecné linie zpravodaje, pokud jde o zjednodušení společné zemědělské politiky. Především pokud jde o praktické aspekty, které to bude znamenat pro producenty, pro zemědělce. Podle mého názoru bychom měli dělat určitou reklamu těm výhodám, které budeme mít, eh, k nímž dospějeme, pokud budou skutečně zjednodušeny všechny tyto administrativní a byrokratické postupy. A měli bychom řešit stejné otázky na úrovni členských států a regionů. Je zde celá řada dalších legislativních předpisů. A tato doplňková legislativa často nepřispívá k tomu, aby tento proces zjednodušení dospěl eh, až eh, na tu nejnižší úroveň, to znamená, aby se projevil na úrovni zemědělců, těch eh, producentů. Kdyby zde byl nějaký jednodušší proces eh, na místní úrovni, tak toto vše by bylo ve prospěch zemědělců. Také proto, že možná by uspořili čas, nemuseli by dojíždět do vzdálenějších míst, do vzdálenějších institucí, aby získali nebo naopak předložili nějaké dokumenty. Takže měli bychom vzít v úvahu i tento aspekt. To znamená, že bychom měli rozšířit toto zjednodušení i na národní a místní regionální oblast. Děkuji. Kaliminsky. Paní Kalinovsky. Kalinovsky. Děkuji bardzo, pane předsedající, šanovní państwo. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno všichni. Mám dojem, že dosavadní práce na zjednodušení eh, SZP a snižování byrokracie nedosáhla ničeho více, než eh, že, byly, že byl omezen počet nástrojů a rozsah zbývajících nástrojů. Je zde méně možností intervenovat na určitých trzích. Pokud budeme pokračovat tímto způsobem, potom společná zemědělská politika bude oslabena. Intervence a intervenční nákupy na zemědělských trzích jsou nutné, pro stabilizaci těchto trhů s ohledem na volatilitu cen. Myslím si, že mléčný sektor je velice dobrým příkladem něčeho takového. Zjednodušování SZP by nemělo vést k tomu, že eh, tato politika eh, ztratí rozměr společenství. Měli bychom zjednodušovat? Ano, protože eh, SZP musí čelit novým výzvám. Jedná se o celosvětové výzvy a my budeme schopni těmto výzvám čelit jedině v případě, že společenství bude jednat společně. Rans Garcia. Děkuji. Rans Garcia. Ano, děkuji. Je pravda, že zemědělci už velmi dlouho jako příjemci podpor ze společné zemědělské politiky už dlouho říkají, že chtějí méně byrokracie a zjednodušení postupů. To nám připadá rozumné vzhledem k tomu, že se v posledních letech zlepšily technické eh, nástroje, takže by bylo dobré, aby zde existoval systém jednotného okénka, jednotné přepážky, aby to bylo tedy zjednodušené. To je tedy jedna věc. A druhá věc je zneužít eh, této věci k tomu, abychom dělali jiné věci, než k nímž nás oprávnila Evropská komise. Tento eh, problém je spojen s celou řadou eh, potíží, jak o tom hovořila Krista Klas, protože jsme narazili na to, že některé věci, které dobře, dobře fungovaly, například ve vinařství fungovaly dobře, a teď mají problémy, například tedy víno, jak už jsem říkala, a mléko. Protože se může stát, eh, že ten správce využije té informační podpory, informatické podpory a nemůže najít eh, tu, eh, ten text eh, VTO. A potom to vlastně poškazuje v konečném důsledku ty zemědělce. Ten systém, který byl tedy jakoby zjednodušen, nakonec nefunguje, pokud jde o rozložení toho tlaku na jednotlivé zemědělce. Vede to tedy opravdu nespravedlivým situacím, na které si zemědělci stěžují. Proto bychom měli být velmi opatrní v této otázce a měli bychom dát možnost producentům ovoce a zeleniny, aby se bránili praktikám distribučních řetězců a proto bychom měli zjednodušit tento systém jednotné přepážky v oblasti ovoce a zeleniny. Pokud jde o deregulaci těchto komunitárních norem, měli bychom být také velmi opatrní, protože bychom mohli čelit eh, pokusu o renacionalizaci, protože se začínají rušit, nebo začaly by se rušit společné normy, které už máme. Například eh, v oblasti mléka jsme museli udělat krok zpět v okamžiku, kdy jsme museli se vrátit ke svým rozhodnutím a bylo to v nevhodném okamžiku, v nevhodné chvíli. Měli bychom tedy zabránit renacionalizaci nástrojů společné zemědělské politiky a měli bychom vzít v úvahu to, že pokud budeme pokračovat v tomto zjednodušení, jak vyhrožuje Evropská komise, tak bychom mohli dospět do situace, kdy bude mnohem větší problém s renacionalizací a se zneužíváním než dnes. Já bych byla ráda, kdyby se Evropská Evropská komise zamyslela nad tím, že se brzy změní složení komise, že tento parlament má spolurozhodování, že zde celá řada problémů, které nebyly vyřešeny a e, že by nás neměla unavovat, než vyřešíme ty problémy, které v současné době máme na stole. Děkuji. Děkuji, informuji vás o tom, že hned po tomto bodu budeme muset hlasovat o otázce k ústnímu zodpovězení, o níž jsme diskutovali dnes dopoledne s koordinátory, takže prosím neodcházejte. Slovo má Albert Deff. Děkuji, pane předsedající už jsem v parlamentu 20 let. A já při akcích venku už e, nikdy neříkám, že se nám daří e, odbourávat byrokracii. To už nám nikdo nevěří. Já, vě, já přeji zpravodajovi všechno nejlepší, když se snaží zjednodušovat SZP. Pokud se mu to podaří, bude celosvětově známý. A my, nám se ani v parlamentu nedaří odstranit byrokracii. Kolegové, kolegyně, můžu vám vykládat o tom, čím jsem musel projít v posledním měsíci kvůli novému statutu o asistentech. A to je e, něco strašného. Já stále ještě řeším byrokratické otázky. Já myslím, že kdybych o tom vyprávěl nějakému kabaretistovi, tak z toho může udělat program na celý večer. Takže to několik slov, to bylo několik slov k tématu odborávání byrokracie. Eh, já neviním eh, byrokracii, eh, Evropu za byrokracii. Samozřejmě členské státy k tomu také přispívají. Před několika lety jsem předložil návrh, který se ale nedostal dále, ale proto bych ho chtěl předložit ještě jednou. V Evropě máme určitý počet zemědělců. Víme, že v následujících letech eh, jich bude o 10, 5, 15 méně. Pokud se chceme zbavovat byrokracie, musíme snížit také počet zaměstnanců v generálním ředitelství pro zemědělství a v jiných oblastech o odpovídající procenta. A tím způsobem by se nám, myslím, podařilo snížit také byrokracii. Grazie, Albert. Eh, Mark. Děkuji. Mark Tarabela. Velmi stručně, pane předsedo. Myslím si, že zpravodaj má opravdu malý prostor. Já se podívám pouze na eko, kondicionalitu, protože má setkání v terénu mě ukázala, že v této oblasti je různá situace v různých členských státech a když je zde příliš mnoho kritérií pod hlavičkou ekokondicionality, tak, tak to často vede k tomu, že zemědělec se snaží eh, tyto, tato kritéria různým způsobem obejít. Někdy jsou tato kritéria konstruktivní, někdy ne. A někdy se může stát, eh, že tento eh, zemědělec některé z těchto kritérií poruší, aniž by o tom věděl, protože jich tolik, že není možné všechny sledovat. Takže bychom se měli omezit na 4-5 opatření, která budou eh, přenosná, která budou jasně kontrolovatelná, aniž bychom tedy komplikovali situaci a dávali zemědělcům eh, taková nejasná práva a povinnosti, v nich se nemůžou eh, orientovat. Takže si myslím, že to by byla oblast, na kterou bychom se měli zaměřit. Děkuji. Martin Angelu. Já se jenom obávám, že pojem eh, rušení byrokracie se stane pojmem, který bude důležitý eh, ve volbách a bude předmětem politického boje. My v Bavorusku eh, máme jednu osobu, která se zabývá rušením byrokracie, ale zároveň produkuje obrovské množství nových a nových aktů. Já si myslím, eh, že bychom eh, se měli více otevřít eh, novým elektronickým možnostem. Tím by se mnoho věcí mohlo zjednodušit. Zároveň ale je třeba brát ohledy na malé a střední podniky a na legislativu, která je zohledňuje. pokud jde o snižování byrokracie, to se týká také soukromého sektoru jednotlivé organizace mají vlastní kontrolní management, kromě tedy těch kontrol ze strany státu a Evropské unie. To je tedy ještě další byrokracie navíc, která nemá co dělat s námi, ale spíše s požadavky na uvádění produktů na trh a tak dále. Musíme se zamyslet nad tím, co, je, co představuje největší břemeno pro zemědělce. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Je realistické chtít zjednodušovat politiku, která musí zohledňovat realitu více jak milionu, milionu a půl, dvou milion, neznám přesně to číslo, zemědělských podniků, e, které jsou každé vlastně specifický případ. Eh, myslím si, že eh, už u té předchozí politiky se ukázaly určité limity, ale možná ta cesta zjednodušení znamená, že bychom se museli, eh, že bychom se museli vrátit k tomu systému individuálních podpor, který jsme měli před 17-18 lety. Myslím si, že například v oblasti kondicionality, podmíněnosti, bychom měli mít eh, povinnost určitého výsledku, což by bylo eh, efektivnější, než mít povinnost používání určitých prostředků, určitých eh, způsobů, jak se jak dosažení toho cíle, protože často pak nejsou zohledněny místní charakteristiky. Já se k tomu ještě vrátím. Podle mého, moje zkušenost ukazuje, že každý podnik prostě je samostatný případ, žádné dva podniky nejsou úplně stejné, není možné k nim přistupovat stejně. to je právě to, co potom eh, vytváří tu obrovskou administrativní zátěž a to obrovské papírování. Děkuji panu Dantenové, děkuji všem a teď eh, žádám komisi, nebo ptám si komise, zda se chce vyjádřit. Ano? Paní Sauze Vadenweiver, prosím. Ano? Především bych vám ráda poděkovala, pane předsedo, a také zpravodaji za to, že jste vypracovali tuto zprávu z vlastní iniciativy. Myslím si, že je to velmi důležité, abychom diskutovali o zjednodušení zde v rámci Evropského parlamentu. Je to aktivita, která je pro komisi velmi důležitá a my jsme zintenzivnili tuto aktivitu v období 2005 až 2009, ale teď se musíme obrátit do budoucnosti, podívat se na to, co ještě třeba udělat. A proto si myslím, že příspěvek Evropského parlamentu může být velmi důležitý, protože komise sama nemůže udělat nic potřebuje návrhy ze strany členských států, eh, ze strany aktérů v terénu, ze strany Evropského parlamentu. Pořád tedy hledáme nové myšlenky. V budoucnosti samozřejmě chceme zintenzivnit eh, své vztahy především eh, se zemědělci. Jeden z prvků, který je obsažen v našem sdělení z března 2009, je ten program, který umožňuje také úředníkům být eh, v užším kontaktu se zemědělci, aby z toho mohli vyvodit eh, určité nápady na odlehčení této zátěže. Samozřejmě legislativa, která komplikuje věci, není pouze legislativa společenství, ale jedná se i o legislativu na národní či regionální úrovni. Myslím si, že máme před sebou celou řadu kroků, které bychom mohli udělat. Musíme tedy zintenzivnit eh, tyto kontakty mezi zástupci jednotlivých členských států. Máme expertní skupinu v oblasti zjednodušení společné zemědělské politiky a myslím si, že to je to správné místo, kde bychom si měli vyměňovat informace o nejlepších postupech, protože v celé řadě členských států se dělají věci, které bychom mohli rozšířit na celou Evropskou unii. A to je věc, kterou bychom měli rozvíjet v následujících měsících a letech. S velkým zájmem očekáváme obsah vaší zprávy a samozřejmě ji zohledníme v rámci všech našich budoucích aktivit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pokud souhlasíme, tak tedy uzavřeme tento bod a přistoupíme rovnou, nebo ještě někdo jiný se hlásí o slovo? Zpravodaj Eštro? Omlouvám se, zpravodaj má slovo. Děkuji, pane předsedo, jenom několik stručných slov. Chtěl bych poděkovat kolegům za připomínky. Já jsem si všimnul toho, že zde, oček, že zde je určité očekávání nebo určitá touha snižovat byrokracii, ale zároveň zde eh, eh, existuje takový přístup, to už jsme všechno slyšeli. Já bych chtěl ujistit kolegy, já si skutečně myslím, že můžeme dosáhnout výsledku. Chtěl bych eh, poukázat na to, že já nebudu znovu vynalézat společnou zemědělskou politiku. Myslím si, že Eh, možná Joe Linen eh, v rámci své zprávy do roku 2013 to bude řešit. Ale já se spíše budu soustředit na omezené množství specifických oblastí, kde můžeme učinit pokrok. Já jsem identifikoval tři základní oblasti, které se neustále opakují. První oblast je dostupnost společné zemědělské politiky. Krista Klas eh, to zmiňovala, hovořila o eh, přístupu přes internet eh, k legislativě, o vyhledávání. Já si myslím, že to je skutečně velice dobrý nápad. Je třeba zjednodušit pro zemědělce přístup k legislativě. Dále zde existuje názor, že je třeba zaručit, aby se jednalo o společnou zemědělskou politiku, která se aplikuje v celém společenství. na národní nebo místní úrovni dochází k interpretaci a zdá se, že to představuje program. Takže to je další oblast, kterou se musíme zabývat, včetně e, výměny dobré praxe. Dále bych chtěl požádat kolegy, aby své případné připomínky mi poslali, abych je mohl začlenit do zprávy. Děkuji, pane Ashworte. Takže Budeme takto pokračovat. Eh, hodně úspěchu. této velmi ožehavé a těžké otázce. A teď eh, přeskočíme následující bod, tedy bod 11, a jdeme rovnou k otázce k ústnímu zodpovězení. Dnes ráno jsme s koordinátory zahájili tuto diskuzi a uzavřeli jsme s tím, že je nutno položit tuto otázku k ústnímu zodpovězení na komisi Pokud jde o dokument komise, non-paper komise, ohledně reformy rozpočtu na iniciativu Změňme Evropu. Takže máme text, kde jsou položeny velmi přesné otázky pro komisi. Je to text, který má jednu stránku, byl vám rozdán. A budeme o tomto textu hlasovat, protože pokud souhlasíme, tak ho budeme moci takto předložit, tak jak jsme si řekli dnes ráno. Já doufám, že jste si ten text eh, přečetli, že jste se na něj podívali a pokud tedy souhlasíte, tak eh, sekretariát říká, že by ho měl formálně tedy předložit k hlasování. Dobře, takže souhlasím s tím, nebo tedy ptám se, kdo je pro tuto otázku k ústnímu zodpovězení, zvedněte ruku. Kdo je proti? Výborně. Kdo se zdržel? Někdo se nezdržel, dobře, takže jednomyslně jsme se rozhodli, že předložíme tuto otázku. Já vám mnohokrát děkuji. A nyní přistoupíme k bodu 11. Specifická opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie. Komise navrhuje určité změny nařízení 247 z roku 2006 o zvláštních opatřeních v oblasti zemědělství v nejvzdálenějších regionech Unie. Hlavní změny se týkají zavedení, rozšíření či přizpůsobení výjimek v odvětví cukru a mléčných výrobků. Postup bude změněn, už se nebude jednat o konzultaci, ale o spolurozhodování poté, co k prvnímu prosinci 2009 vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. Spravodajem je pan Alves, kterému dávám slovo, aby nám řekl, jaký je stav této otázky. Luis Paulo. Děkuji, pane předsedo. Chci upřesnit, že tato zpráva se týká návrhu nařízení o úpravě již existující legislativy. Jsou zde výjimky pro nejvzdálenější regiony, které tedy musíme přizpůsobit novému legislativnímu rámci. K 1. lednu 2010 by tento nový rámec měl vstoupit v platnost. Všechny zainteresované strany už od začátku říkali, že je nutno postupovat velmi rychle, aby nařízení bylo schváleno do konce tohoto roku, aby mohlo vstoupit v platnost eh, tak, jak bylo naplánováno. Snažil jsem se tento postup řešit stejně jako v minulosti, ale všechno nezáleží pouze na naší vůli. Sekretariát Agri pouze 2. října dostal návrh komise a 26. Rada pro zemědělství upravila návrh komise a Teprve v tomto týdnu nám bylo řečeno, že Rada by měla znovu přeskoumat tuto otázku na žádost Portugalska, které vyjádřilo pochybnosti ohledně právní správnosti návrhu komise. Tato otázka tedy byla položena i na včerejší zemědělské radě a vrátí se tedy znovu na jednací stůl. A jak oznámil předseda, vše bude řešeno v rámci procesu spolurozhodování od 1. prosince 2009, takže musíme počkat na nový návrh komise, abychom mohli zahájit práci. Komise pro regionální rozvoj, nebo tedy výbor pro regionální rozvoj se rozhodl, že vypracuje stanovisko. To znamená, že náš výbor nebude moci hlasovat o této zprávě dříve, než dostane stanovisko od výboru REGI. To všechno tedy znamená, že Evropský parlament nebude schopen dodržet harmonogram, který si na začátku vytýčil. Vzhledem k tomu, že všechno bude řešeno v rámci spolurozhodování, tak nový harmonogram bude záležet na tom, kdy nám bude předložen eh, nový návrh Evropské komise a jaký bude tedy ten nový právní základ. Děkuji panu Alvesovi a teď dávám slovo panu Matovi, než dám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat zpravodaji za jeho vysvětlení a také našemu koordinátorovi, panu Desovi, že usiloval o to, aby se to řešilo v rámci zjednodušeného řízení. My jsme chtěli, že to bylo důležité, aby se dodržel ten harmonogram, který jsme naplánovali. Bylo to důležité proto, abychom neoddalovali tu dohodu. Nejenom pokud jde o spolurozhodování, ale také kvůli tomu, abychom zajistili právní jistotu, která vede k tomu, nebo zajistí to, že všichni budou vědět, eh, že od prvního začnou platit všechna tato ustanovení, která teď samozřejmě platit nezačnou. To, co říkal pan Alves, mě opravdu znepokojilo, protože teprve teď se začíná tato situace zkoumat z hlediska nějakých právních pochybností. Já jsem to tak nepochopil. Článek 6 eh, je velmi důležitý, jak všichni víme, 31. končila lhůta, která byla obsažena v tomto článku 6, pokud jde o eh, mléčné suroviny určené k průmyslovému zpracování. A teď zde máme Eh, přechodné období, eh, pokud jde o odtučněné mm, sušené mléko, až k 31.12.2013. Eh, samozřejmě my chápeme, že to bude platit pouze přechodně, že zde tedy nebudou nějaké problémy, ale v každém případě chci oznámit, že tímto způsobem se poškozuje dobytkářský sektor jako vždycky a my proto předložíme pozměňovací návrh, abychom odstranili toto časové omezení. Myslíme si, že by to nemělo být do roku 2013, ale že by se to mělo časově vůbec neomezovat, tato výjimka. Doufám, že ty následující debaty budou probíhat tak, jak eh, jsme si naplánovali, že se všichni dohodneme velmi rychle, jednoduše a správně, aby tato změna speciálního režimu začala platit, protože je to velmi důležité pro nejzdálenější regiony. Já jsem z kanadských ostrovů, takže vím, že je to pro nás velmi důležité. V každém případě to budeme hájit. Děkuji. Děkuji, pane Mato. Patro Neves. Sim, de facto, este documento é importante. Děkuji. Ano, je důležité věnovat pozornost nejodlehlejším regionům EU, jako Luis Paulo jsem z Azorských ostrovů a je velice důležité, abychom toto předložili a řešili v rámci zjednodušeného postupu. Vím, že jsou s tím určité potíže. Dovolte, abych zmínila, že tady jde o dosti technickou odbornou zprávu. Možnosti předkládat pozměňovací návrhy nebo vnášet do toho nové aspekty jsou dosti omezené. Ale skutečnost je taková, že když se ta věc vypracovávala na komisi, tak už jsme do toho vstupovali a je důležité, aby to není proběhlo ve spolurozhodování. A když hovořím o spolurozhodování, ráda bych se dotkla některých aspektů. Za prvé, případné problémy vyplývající z toho, že by se nepostupovalo ve spolurozhodování, tak by to nemuselo vstoupit v platnost eh, například k 1. lednu 2010, ale o 6 měsíců později, tak ehm, myslím, že tady by nedošlo k nějaké obrovské ujmě pro zemědělce v těchto oblastech. Bylo by, ta, bylo by to spíše symbolická škoda. Eh, došlo by tedy k odložení vstupu v platnost eh, a zemědělci by to patrně vnímali jako něco, co je sice nešťastné, ale není to konec světa. Nicméně na to můžeme zapracovat, můžeme se pokusit ten dokument eh, vylepšit. Je možné do toho vnést i další věci, eh, které by působily ve prospěch nejodlehlejších regionů Evropy. A nezapomeneme, že to je jedna z prvních věcí, které budeme řešit, které budou spadat pod spolurozhodování. Proto předpokládám, že to budou všichni pozorně sledovat a je tady důležité, abychom vypracovali kvalitní dokument. A kvalitní dokument znamená takový, který se bude snažit podporovat zájmy nejodlehlejších regionů Evropské unie. V každém případě toto je mým cílem spolu s dalšími kolegy z těchto regionů. Děkuji. A obracím se na komise. Chcete se k tomu vyjádřit? Paní Chiara Imperio nebo pan Ivan? Prego. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit velmi stručně, protože vidím, že už se nachyl čas tohoto dopoledního bloku schůze. Samozřejmě komise může jedině vzít na vědomí to, že